number eight. Okay. Good morning. Good morning. Tak přeji dobré ráno. E, přeji dobré ráno, milí kolegové, kolegyně. Ich darf die Rád bych znovu zahájil přerušené zasedání. Vítám vás e, 27. března na naše zasedání. Ještě bych rád upozornil na to, že naše zasedání je veřejné a je, bude přenášeno na webu. Dnes opět eh, začneme s hlasováním. Nejprve bych eh, vás rád informoval o tom, že dnes nás bude provázet novinář, eh, který píše články o mé práci jako práci nového předsedy výboru, pana Cerhuzana a pana Kovala bych rád přivítal na našem zasedání a máme radost z toho, když práce zde v Evropském parlamentu, práce přímo volených poslanců nachází odezvu. A teď si uděláme takové zkušební hlasování. Budeme eh, dnes hlasovat elektronicky. Rád bych ehm, otestoval náš eh, volební systém, hlasovací systém. Zahajuji tuto zkoušku. Hlasovali všichni. Ano, zkušební hlasování je ukončeno. Výborně, 23 přítomno, ale jenom 20 elektronicky hlasovalo. Dobrá, mohli bychom přesto začít. Já. Takže. Kommen wir zum Tagesordnung. Přejdeme pak bodu, k bodu 8. A to je ochrana eh, finančních zájmů Evropské unie, mm, návrh ehm, zprávy, eh, ční zpráva, začneme hlasovat. Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 5 s ústním. Takže 5 až 10 je někdo proti? Není. Takže kdo je pro 5 až 10? Prosím o znamení rukou. Pro, proti, zdrželi se. To nebylo teď jasné. Tak ještě jednou zopakujeme. Prosím, zvednutím ruky, kdo je pro. To je jasné, proti zdrželi se, takže je to takto přijato. Pozměňovací návrh číslo 11. Kdo je pro? Proti zdrželi se Přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, přijat. 13 pro, proti, zdrželi se, přijat. 9 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 14 s ústními pozměňovacími návrhy. Kdo je pro, proti, zdrželi se, e, zamítnuto. Pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se eh, přijat. 16, kdo je pro, proti. Enthaltungen an... Pro, proti, zdrželo se přijat. Pozměňovací návrh 17. Stimmen, Enthaltungen an... Eh, přijat. Pozměňovací návrh 18. Pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 19. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 20 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 21 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Pozměňovací návrh 21. Zahajuji um, hlasování elektronicky. Hlasovali všichni. Uzavírám hlasování. Jasně přijato. Pozměňovací návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 23. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 24. Oddělené hlasování. První část pro, proti, zdrželi se, přijat. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 26. Až 25, včetně hlasování v bloku. Všichni souhlasíte, kdo je pro. Prosím o znamení rukou pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 30 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se přijat, druhá část pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 31. Dobře, takže 31 až 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 34, kdo je pro, proti, zdrželi se, ověříme. 34 elektronické hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ano, ukončují hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 35 eh, s ústními změnami, eh, eh, kde pro, proti, zdrželi se, také to není jasné, tak ještě jednou elektronicky ověříme. Zahoji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Pak máme ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 36 pro. Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 37, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Ale dost těsně, takže ověříme 37, prosím elektronicky. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končuji hlasování. Tak, bylo to jasné. Pozměňovací návrh 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 40 ve dvou částech, kdo je pro, první část, kdo je proti, zdrželi se přijat. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, bylo to těsné, prosím, elektronicky ověříme. Druhá část, elektronické hlasování, zahajuji. Hlasovali všichni? Končuji hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 41 46, takže 41 až 45 v jednom bloku pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 46 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 38, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Tak eh, usnesení jako celek, eh, elektronické hlasování, zahajuji hlasování, končuji. Takže 24 hlasů pro, jeden se zdržel, mm, mm, už je to přijato a tím můžeme přejít k bodu 9. Udělení absolutoria eh, celého Eh, výboru, jde o absolutorium, souhny rozpočet EU a Rada. Aha. Mhm. Okay, uh... Tak, zrovna eh, jsem byl informován o tom, že byly staženy dva pozměňovací návrhy, 6 a 36. Pozměňovací návrhy 6 a 36 byly staženy. Okay. Dann, uh, können... Takže pak můžeme opět přejít k hlasování, pokud souhlasíte. Pozdělací návrhy 5, 2, 3 a 1. Kdo souhlasí, kdo je pro? Prosím, byste zvedli ruku pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka byla stažena, sedmička, kdo je pro? Proti, zdrželi se, ověříme. Pozměňovací návrh 7. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Přijato. Hlasování o rozhodnutí jako takovém. Elektronicky hlasujeme. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. 24. Nikdo se nezdržel, tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 8. Kdo je pro? Osmičku. Pro, proti, zdrželi se. přijato. Pozměňovací návrh číslo 9 v odděleném hlasování první část. Kdo je pro první část? Pro, proti, zdrželi se. Přijato druhá část. Kdo je pro druhou část? Proti, Zdrželi se přijato. 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 11. Pro, proti? Zdrželi se přijat. 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme. 12. Elektronické ověření zahajuji, e, ukončuji. Bylo to těsné. Takže bylo přijato a dvanáctka byla přijata, teď třináctka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh číslo 14, pro, proti, zdrželi se, elektronicky ověříme. Čtrnáctku zahajuji ověřování hlasování. Končuji hlasování. Bylo přijato. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Šestnáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Osmnáct. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 19. Pro? Proti? Zdrželi se, nebylo to úplně jasné, 19 ještě jednou ověříme. Zahojí hlasování. Ukončuji hlasování. Výsledek je jasný. A tím se dostáváme k 17. Pro, proti, kdo se zdržel? Já myslím, že to nebylo jasné, ověříme. 17. elektronicky hlasujeme. Bylo to přijato, ale ne všichni se toho účastnili. Tak, otázka je, bylo přijato. Ukončuji hlasování. Takže se účastněte, takové ranní gymnastika, takové hlasování. Takže následuje sedmnáctka. Tak, asi tato nemusíme o tom hlasovat, takže teď tady máme dvacítku. Kdo je pro? Pro dvacítku, ano. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 21, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 22, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 23, pro? Proti, zdrželi se, zamítnout. Pozměňovací návrh 24 v odděleném hlasování. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. 25 pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 26 27 a 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 29 odpadá pak 31 až 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijaty, ale necháme ještě ověřit. Nejsem si úplně jist. Prosím o elektronické ověření 31 až 34. Ukončuji ověřování hlasování. Tak, to nebyl problém. 36 bylo staženo, 35, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 37, kdo je pro, Ověříme. Takže 35 budeme ověřovat, zahajuji hlasování. Končuji ověření. Zamítnuto. To jsem říkal. Zamítnut. 37. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijat. Celkové usnesení po, změné podobě. Teď, teď ověříme. Hlas, eh, otevírám hlasování, ukončuji hlasování. Tedy neověření, ale hlasování, konečné hlasování. 22 hlasů pro, bylo to přijato. Děkuji vám a přecházíme k plánu eh, rozpočtu Soudní dvůr. Court of Justice. Takže soudní dvůr. Pozměňovací návrh číslo jedna. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Návrh na rozhodnutí pro, proti, zdrželi se, schváleno celkové hlasování elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Odstavec 2, pozměňovací návrh 3, pro, proti, drželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 4 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Celkové hlasování elektronicky Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Ano, jasně schváleno. Účetní dvůr. Pozměňovací návrh 1 a 2. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Celkové hlasování elektronicky zahajuje elektronické hlasování. Stále ještě elektronicky hlasujeme, hlasovali všichni, takže končím elektronické hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 4. Pro. Proti. Zdrželi se. Elektronické ověření pozměňovacího návrhu 4. Hlasovali všichni. Takže končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 5 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Devítka pro, proti, zdrželi se schváleno. Desítka pro, proti, zdrželi se schvál, zamítnuto. Ověříme, ověříme ještě jednou pozměňovací návrh 10, ověřujeme, končím ověření, zamítnuto jednoznačně. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 12. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 13. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 14. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 15. ve dvou částech. První část pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro proti, zdrželi se, schváleno. Šestnáct a sedmnáct, o tom bychom mohli hlasovat unblock. Ne, taky ne. Jednotlivě. Šestnáct, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmnáct, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Osmnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Devatenáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvacet, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvacet jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvádvacítka pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověříme pozměňovací návrh 22 elektronicky. Končím ověření. Schváleno, schváleno. 23, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 24, pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 25, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Celkové hlasování elektronicky, zahajuji hlasování. Elektronische Abstimmung ist G. Končím elektronické hlasování. A další máme hospodářský a sociální výbor. Sorry. <laughs> Economic and social... Hospodářský a sociální výbor. 15. Máme pozměňovací návrhy 4, 2 a 3. Kdo je pro? Proti? zdržuje se, ověříme elektronicky. Ověřujeme teď. Hlasovali všichni, takže končím ověření. Zamítnuto. Pozměňovací návrhy 5 a 6. Takže pokud toto se zamítne, tak toto se automaticky schvaluje. Tak to je. Včera, včera jsme to konkludentně schválili. Tak. Ale já už jsem se na to chtěla včera zeptat. To konkludentní schválení, to byla právní služba, nebo to nám sekretariát doporučil? To nám doporučil sekretariát. Ne, a já jsem se na ně spolehl. A nebo chcete hlasovat? Ne. Vycházím z toho, že to tak je. Ne, já jsem chtěla jenom vědět, eh, odkud to je. Hmm, to je toto. Zdroj je známý. Hob a Nanekaru je moje domovské město. Děkuji kolegyni Kesslerové za podporu a hlasujeme o pozměvacím návrhu 1. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Celkové hlasování elektronicky hlasujeme teď. Končím elektronické hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné, takže ověříme osmičku elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 9. Ve dvou částech. První část pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dvanáctka Pro? proti, zdrželi se schváleno, jedenáctka pro, proti, zdrželi se schváleno, třináctka pro, proti, zdrželi se za schváleno. Pozměňovací návrh 14 a 15 odpadá, takže 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné, takže ověříme elektronicky pozměňovací návrh 16. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Tady máme výsledek. 13 pro, ano, schváleno. A v takovém případě odpadá 17, 18 a 19 a pokračujeme 20. Pozměňovací návrh 20 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Pozměňovací návrh 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se. Hm, co to bylo? Ověříme elektronicky 22. Končím ověření. Schváleno. 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím schváleno. 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 25. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 27. Pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30 a 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme elektronicky. Končím ověření. Schváleno. Odpadá 32 až 35 a pokračujeme 36 a 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Není to úplně jasné, takže elektronicky ověříme 36 a 37. Končím ověření. Schváleno. 38, 39 odpadají, pokračujeme čtyřicítkou pro, proti, zdrželi se, schváleno. 42, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Celkové hlasování elektronicky. Ještě ověříme elektronicky 44. 44 ověřujeme elektronicky. Hlasovali všichni. Končím ověření a ukazuje se schváleno. To jsem se uřekl. Ale jsem rád, že výbor dává pozor. Výborně. Celkové hlasování zahajuje celkové hlasování elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Takže schváleno. Als nächstes. Dál tu máme výbor regionů. Pozměňovací návrhy 5 a 4. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 3 a 2 konkludentní rozhodnutí, takže jednička, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Celkové hlasování elektronicky, hlasujeme teď. Hlasovali všichni. Končím elektronické hlasování. Výsledek je jasný. 23 hlasů pro, takže schváleno. 3 hlasy proti. Šestka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Sedmička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Osmička. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Devítka. Pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. C, desítka pro, proti, zdrželi se, ověříme, ověříme desítku elektronicky. Check is closed. Končím elektronické ověření. Je to jasné. Kolega Staes má radost. Takže schváleno. Dostáváme se k 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 11. pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třináctka, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtrnáctka ve dvou částech, v část jedna pro, proti, zdrželi se, schváleno. Část dvě pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Patnáctka, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šestnáctka, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sedmnáctka, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osmnáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvacítka, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Celkové hlasování elektronicky hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. A tím se dostáváme k bodu pořadu jednání Evropský ombudsman, Evropský veřejný ochránce práv. Jednička a dvojka, kdo je pro? Proti? Zdržuje se? Schváleno. Celkové hlasování elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování. Končím elektronické hlasování. Takže usnesení schváleno. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Celkové hlasování elektronicky. Hlasujeme. Končím elektronické hlasování, pokud hlasovali všichni. Hlasovali všichni, takže končím elektronické hlasování. Kolega Gajer mi tam dal krásnou vložku, aby osobně ještě mohl změnit výsledek hlasování. Děkuji. Tím jsme zvládli tento bod a dostáváme se k dalšímu bodu. To je bod 15. Inspektor ochrany údajů, pozměňovací návrhy 1 a 2. Můžeme o nich hlasovat unblock? S lingvistickým španělským návrhem unblock? Kdo může souhlasit, zvedněte prosím ruku. Proti, zdrželi se. Ano, schváleno. Celkové hlasování o usnesení elektronicky. Hlas, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím elektronické hlasování. A tím je to schváleno. A tím jsme také to všechno zvládli. Pak tu máme pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? To předložil Libe. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1. Také Libe. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Také Libe. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 4, libe, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Celkové hlasování o tomto usnesení opět elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím elektronické hlasování a je jasné, že jsme schválili. So, ich bedanke mich für... Děkuji. Děkuji za hladký průběh. Přerušíme naše zasedání, ale chci všem zpravodajkám a zpravodajům poděkovat i za včerejšek. Myslím, že si zaslouží potlesk a uvidíme se dnes odpoledne. Děkuji vám. Uvidíme se odpoledne. Přerušuji jednání. Yes, yes, yes, please. Uh, Is another room. Ja. Uh, uh, ein kleiner Ještě drobná připomínka. Dnes odpoledne jsme v jiném sále takže si zkontrolujte, kde. Okay, it's PH... PHS 5B01. A nezapomeňte si hlasovací kartičky. Děkuji.